69. A příslušné výbory předali eh, podle článku 231 odstavec 4 na jednacího řádu dostali oprav, po, předložili oprav, opravy, které budou považovány za odsouhlaseny, pokud nebudou eh, proti tomu připomínky. A tyto opravy, tyto rektifikace jsou k dispozici na webu plenárního zasedání a budou zveřejněny jako součást zápisu ze tohoto eh, plenárního zasedání.